Colleagues, good morning. I think it's time to start. Um... Myslím, že je čas za- začít, protože po této schůzi se bude hlasovat na plenárce. Vítáme vás, máme tlumočení do 17 eh, jazyků. A schůze je bez eh, papírových podkladů a bude eh, dostupná jako video na internetu. Eh, dnes zde máme dva zástupce společnosti Bosch. Je zde pan Petr Písenbach, je vedoucí oddělení pro vnější věci a máme zde také pana Michaela Krügera, prvního viceprezidenta pro inženýrství dýzlových systémů. Jsou to, jsou to odborníci na naše téma a já předávám slovo na úvod. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci a členové výboru, dámy a pánové. Mnohokrát děkuji vyšetřovacímu výboru, že pozval Boš na toto slyšení, a abychom mohli přispět k vaší důležité práci. Já se jmenuji Petr Biesenbach a jsem vedoucím oddělení pro vnější věci, vládní a politické vztahy. Je zde také pan Krüger, který je vedoucím pro inženýrství dýzlových systémů u Boše. Abych byl co nejpreciznější, budu hovořit eh, německy na úvod i budu pak odpovídat německy. Nejdříve bych eh, vám řekl krátce něco o naší společnosti. Eh, Bosch je mezinárodní společnost pro technologie a služby. Má sídlo ve Stuttgartu a je činný v celé Evropě. A asi 10 investujeme do ehm, ehm, vývoje a výzkumu. Bosch zaměstnává v oblasti výzkumu a vývoje asi 56 tisíc lidí. Celkem máme asi 375 tisíc zaměstnanců na 118 různých místech. V uplynulých letech jsme měli často úspěchy, pokud jde o přihlašování patentů. Bosch není listovaný na burze naše, náš podnik eh, z 92% eh, náleží Robert Bosch Stiftung. Jsme na světě největším dodavatelem pro, do, pro automobilový průmysl. Jsme také jedním z hlavních dodavatelů řídících jednotek eh, motorů. Jsme jedním ze tří dodavatelů, nebo jedním z dodavatelů řídicích jednotek eh, motorů eh, pro Volkswagen. Eh, my dodáváme řídící jednotky pro jiné objemy než 1,2 a 1,6. Dodáváme hardware i software celé řadě výrobců automobilů. Pokud se podíváme na poslední testy vozidel, které byly provedené francouzskými, německými a britskými úřady, eh, Bosch eh, vyrobil celou řadu řídicích jednotek eh, motorů k mnoha značkám i modelům. Pokud jde o testy NEDC, naprostá většina z našich řídicích jednotek motorů dodržuje normy Euro 6 eh, pro NOx. Výsledky ukazují, že technologie, která je jedno eh, k dispozici, už eh, dokáže dosáhnout toho, aby emise odpovídaly normám. My vycházíme z toho, že od nás očekáváte informace, které eh, vám řeknou, eh, jak jaká opatření mohou vést ke snižování eh, emisí. Pouze komplexní software může zajistit fungování celého systému uvnitř vozu. Je samozřejmé, že software musí samozřejmě fungovat ale správně. Bosch podporuje závazek, aby při schvalování eh, typu byly úřadům k dispozici informace o strategiích, jak redukovat emise. Doufáme, že dnes při, přispějeme k rozmanité diskuzi o eh, dýzlové technologii. Eh, chtěl bych zde jasně říci, Dýzlová technologie může přispět k tomu, aby producenti aut ehm, dosáhly nízkých emisí. To eh, platí pro částice i pro NOx. Všechny studie od ICCT až eh, po národní testy to zdůrazňují a ukazují, že vozy eh, mohou dosáhnout dobrých výsledků, pokud se využije technologie, která je již k dispozici a využije se odpovídajícím způsobem. Zavedením testů emisí v reálném provozu musí tak dodržovat vozy ehm, hodnoty, eh, které se měří právě v reálném provozu. My považujeme regulaci ze strany EU jako klíčovou pro povzbuzování inovací. A Bosch už dlouho podporuje zavedení testů emisí v reálném provozu. Spalovací motor musí mít e, nízké emise. Zavedení e, testů RDE to umožní také v reálném provozu. Společně e, se změnou schvalování typů je RDE naprosto zásadní opatření pro to, aby dýzlové motory byly přijatelné. Proto, abychom v budoucnu měli méně emisí CO2, potřebujeme také efektivní spalovací motor, včetně přímého vstřikování benzínu a dýzlové technologie. Evropský průmysl je vedoucí na světovém trhu v této oblasti. Bosch investuje každý rok téměř polovinu miliard eur do elektrifikace pohonu. Takovéto investice do budoucnosti jsou možné jenom díky tomu, že máme silnou pozici, pokud je o efektivní technologie. Elektrifikace a spalovací technologie nejsou alternativy, které jdou proti sobě. My vnímáme tyto dva způsoby pohonu jako e, cestu ke snižování emisí CO2. Pokud chceme dosáhnout ambiciozních cílů Evropy, pokud je o CO2, musíme se snažit využít celý technologický potenciál a silné stránky Evropy v této oblasti. Doufám, že podpoříme práci vašeho výboru. Těšíme se na vaše otázky. Chceme ve svých odpovědích být co nejtransparentnější. Na, této místě, na tomto místě bych ale chtěl říct jednu důležitou věc. Jak víte, možná z médií, Existují e, výtky, pokud jde o manipulaci e, se softwarem pro dýzlové motory a jsou, je, jsou předmětem trestního vyšetřování i občanskoprávních sporů. E, Bož spolupracuje s odpovídajícími úřady v různých zemích. Je to citlivá otázka z právního hlediska a proto se Bož nemůže vyjadřovat k detailům jednotlivých šetření. Samozřejmě zde eh, dnes určitě zaznou otázku, které se eh, toho dotknou. Já prosím o vaše pochopení. A ve chvíli, kdy nebudeme moci eh, odpovědět na vaše otázky, protože se týkají právě probíhajících případů. Naše společnost bere výtky skutečně vážně. Hned po Eh, zveřejnění eh, problémů eh, ve Volkswagenu a jsme v naší společnosti za, provedli interní vyšetřování, zahájili interní vyšetřování. Kvůli dohodám s našimi zákazníky také nemohu dát více informací o našich přímých vztazích se zákazníky. Děkuji vám o pochopení v této oblasti a nyní jsme vám k dispozici na zodpovězení otázek. No, no, no problem. It's a little bit old material, um, I think, in this room. Je to trošku starší zařízení. Děkuji, um, vážený pane, za vaše eh, vystoupení a také za poznámky na konci tohoto vystoupení. Eh, my máme v našich slyšeních i mm, další filmy, které mají podobnou pozici. A teď eh, máme prostor pro otázky. Začne pan zpravodaj, pan Zalba. Děkuji vám, paní předsedkyně, budu mluvit španělsky. Eh, děkuji vám. Eh, existují rozdíly v obecných eh, pojmech, v kontrolních elektronických jednotkách u lehkých vozidel pro evropský trh a u vozidel pro americký trh. Existuje takový rozdíl nějaký?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 Also das ist jetzt ziemlich spekulativ. To je dost eh, spekulativní. Já bohužel nevím, nemohu vám na to odpovědět. Eh, gracias. Eh, Děkuji. A ještě další otázka. Ve svém hodnocení si klademe otázku, zda by mohla být manipulováno s emisemi, aniž by Eh, docházelo k nějakým umyslným tady postupům? Je to technicky možné? Also ehrlich gesagt, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage richtig. Nejsem si rychlý, eh, jistý, jestli jsem eh, správně pochopil vaši otázku, můžete ji ještě trochu vyjasnit? Ano, ano, tady podle vašeho názoru bylo by možné z hlediska technického, aby výsledky eh, těch eh, emisí kontrolovaných byly nějak zmanipulovány, aniž by se eh, na tom podíleli dodavatelé úmyslně? Ähm, v zásadě je to tak, že výsledek testů emisí je zodpovědnost OEM eh, výrobce. A on eh, v podstatě eh, se snaží dostat emise na určitou úroveň a to je jeho odpovědnost. Ehm, hraje zde samozřejmě určitou roli ehm, odpor tření, odpor vzduchu a tak dále. Ale výrobce OEM je ten, co eh, provádí certifikaci. A subdodavatel eh, neví v podstatě nic o eh, výsledcích testů nebo o tom, jakým způsobem testy jsou prováděny. Děkuji vám. A teď bych chtěl hovořit o budoucnosti. V novém návrhu komise, tedy Evropské komise o emisích, je určitá záruka, že podobné skandály, jako ty, které máme za sebou, se už nemůžou stát, že už k ním nedojde, že se tedy nestane něco takového, jako co se stalo loni? Nové prvky, eh, které už byly eh, schváleny nebo měly být brzy schváleny v evropské legislativě, jsou dobrá opatření, eh, která se snaží lépe definovat to, co doposud nebylo eh, dobře definováno. Jednak se ehm, jedná o zavedení eh, testu EDE. E rovněž pan Verheugen eh, v srpnu poukázal na to, že rozdíl mezi ehm, emisemi v testech a skutečnými emisemi, že to bylo něco, co bylo známo a proto komise navrhla zavedení testů RDE. Toto rozhodnutí považujeme za správné. Považujeme za správné také to, že testy RDE um, jsou zavedeny uh, v kontextu přísnějších um, emisních cílů. V červenci tohoto roku uh, byly schváleny uh, některé dokumenty, které se týkají postupu um, schvalování typů to jsou také dobré kroky. A podle mého názoru toto jsou dvě věci, které jdou správným směrem a které um, upravují legislativu EU dobrým způsobem. Děkuji. Ano, já vám děkuji, paní předsedkyně, a děkuji uh, oběma pánům za to, že přijali naše pozvání. Jsou, jsme velmi rádi, že jste přišli. A já naprosto chápu ten fakt, že vy jste Eh, neschopni jít do podrobností některých věcí, které my zkoumáme, i když nás to samozřejmě mrzí. Eh, dvě otázky k vašim interním šetřením, které začaly v září 2015. Kdy čekáte, že se ta šetření dokončí? A můžeme očekávat, že bude nějaké schrnutí, které by bylo zveřejněno eh, po té, co dokončíte všechna interní šetření? Also ich bin jetzt kein Jurist. Äh, Já nejsem právník, ale eh, tato vyšetřování uvnitř našeho podniku začaly eh, v září roce 2015, postupují dobře, bohužel ale zatím nevíme, kdy budou, bude vyšetřování dokončeno. Do jaké míry poté budou výsledky zveřejněny, eh, to vám teď nemohu říci, počkejme prosím na to, až zveřejněny budou. Ano, děkuji vám. A já bych se chtěl zeptat eh, na vaše odpovědi na písemné otázky, které jsme dostali již dříve eh, od eh, expertů na software, kteří zkoumali ty odpojovací zařízení. A v odpovědi na otázku tedy cituji, v případě akustické funkce, což je funkce, která detektuje řídící profil, je tedy eh, funkce, kterou vytvořil Bosch a který eh, zkoumá tu funkci eh, z hlediska vzdálenosti a dalších aspektů ale žádné orgány, které by um, dali opravdu reálné informace, jsou tady pouze um, teoretické údaje, nejsou tady ty údaje z reálného provozu. Eh, co byste na to řekli, na, tuto, na toto konstatování? Děkuji za tu otázku, ale a tato věc je předmětem vnějších i vnitřních vyšetřování a bohužel eh, se tudíž k této věci nemůžu dále vyjádřit. Okay, well, that, that is quite disappointing. Ano, tak to je zklamání, taková odpověď. Eh, přitom mě to připadalo jako obecná otázka. No, dobře. Můžete mi? No. Bylo by možné odpovědět obecně na tuto otázku a nikoli specificky ale obecně na ně odpovědět, je to vůbec jaksi možné? Ptá se paní předsedkyně. In theory? Um, man könnte allgemein antworten, das kommt überhaupt. Hm, nevím, jestli by se na to dalo odpovědět um, obecně. Uh, vy jste eh, to bohužel formuloval velice specificky a tudíž já na to nemohu odpovědět. It was more about... No, ono se to více týkalo toho, zda vy, jakožto podnik, do softwaru eh, vkládáte údaje, které by se pak mohly vyplnit nebo naplnit tím výrobcem automobilu a ovlivnilo by to pak ty testy. Jinými slovy, zahrnujete do toho funkci, která zjistí, že jde o kontrolní test a do toho pak může vstupovat výrobce automobilu? A na to můžeme odpovědět. Eh, nebudeme hovořit o tom specifickém eh, případu, ale eh, pokud jde o to, jak spolupracují ty různé aspekty, technické aspekty, to je obecná otázka a pan Krüger se může pokusit vám na to odpovědět obecně. A zde ve výboru už to zaznělo od kolegů eh, z Volkswagenu. A skutečně v softwaru eh, potřebujeme rozeznávání testů. Existují různé asistenční systémy, například program pro stabilitu. Pokud nějaký systém takový zjistí, že se nehýbají všechny čtyři kola, eh, což je případ například v laboratoři, tak systém stability musí být deaktivovaný, protože jinak by nebylo možné vůbec měřit. A to znamená, že eh, rozeznávání toho, že se testuje, eh, to v softwaru je, ale neznamená to ještě žádnou manipulaci. Very brief. Bez mikrofonu. No, já jsem ztratil pár minut eh, z toho času, který mi byl přidělen, protože se tady vysvětlovaly některé aspekty. Já té odpovědi nerozumím. Proč potřebujete mít software, který zjišťuje, zda automobil je na zkušebních valcích? Proč eh, to zjišťujete? Zjišťujete třeba, jestli je auto v garáži, nebo jestli... Proč potřebujete software, který zjistí, že jde o kontrolní test? Also dann kann ich das eigentlich von gerade nur noch mal wiederholen. V podstatě mohu jenom zopakovat to, co už jsem řekl. Um, přemýšlím o tom, jak bych to nejlépe vysvětlil. A když jste v laboratoři, snažíte se simulovat ty podmínky, jaké jsou na silnici, ale stejně to nikdy není to stejné. A v současné době máme na ehm, vozidle různé senzory kvůli například stabilitě, a kvůli brždění. A tyto senzory eh, kontrolují, eh, jak rychle se otáčejí kola. Ve chvíli, kdy je ale na, eh, v laboratoři na, tom, na těch válcích pouze jedna osa, potom je to situace trochu jiná. Pokud by tento software neexistoval, potom bychom neměli eh, výsledky odpovídající skutečnosti. Eh, to auto musí nějakým způsobem poznat, že to, že se eh, druhá osa, druhá, přední kola například netočí, že to je v pořádku. Děkuji. Já se pokusím položit svoji otázku německy. Asi to pro mě bude jednodušší. Abychom to dobře pochopili. Vy nikdy nejste OEM, vždy, vy jste vždy jenom subdodavatel, je to tak? Odpověď ano. A, a já trochu se zeptám na něco podobného jako pan Gerbrandy. Vy, mimo jiné, a dodáváte ty části, které mají co dočinění s emisemi. Je to tak? Odpověď ano. A pak je otázka, to, co dodáváte, je to něco uzavřeného, co už pak OEM nemůže změnit, nebo je to něco otevřeného, například ten software, eh, do kterého OEM může dále zasahovat. V zásadě je to tak, že koncept pro emise má více subsystémů, má více částí. Jako příklad uvedu vstřikovací systém. Má více částí, je tam pumpa, je tam vstřikovač, je tam senzorika a tak dále. Existuje tam více subsystémů. Máme také e, vzduchový systém, a tam je e, pohoná jednotka a tam ten má opět e, různé části. Dále je výfukový systém, tam je katalyzátor a tak dále. Takže vždy se to skládá z více částí. Eh, představte si to jako určitý eh, bufet, je tam více eh, část, částí a OEM si vybere pouze ty části, které potřebuje k tomu, aby dosáhl určitého cíle. Odpovídá to na vaši otázku? Já nejsem inženýr, takže vy nabízíte určitý bufet. Existuje možnost, že OEM sestaví ten svůj bufet takovým způsobem z těch vašich možností, že dojde k pozměnění a já zde nebudu tady hovořit o Volkswagenu, protože hned řeknete, že na to nemůžete odpovědět. Ale může nějaký výrobce bez vaší pomoci tu věc udělat tak, aby obešel výsledky testů? K těm testům eh, nemůžu konkrétně říci eh, více. Ale eh, chtěl bych říci, že tento celý systém není jenom od Boše. A výrobce má většinou více subdodavatelů. Pokud se podíváte na vstřikovací systém od Boše, Mm, jsou tam určité e, části, které Bosch nedodává, které dodávají e, jiné e, společnosti, například katalyzátory, ty my nedodáváme. A ten konečný výsledek je výsledkem souhry všech těch různých komponentů. Takže ten, kdo nakonec zná výsledek, je ten, kdo vybere ty jednotlivé součásti. My neprovádíme testy. Vy jste řekl, že z vaší a produkce asi 10% jde do automobilového průmyslu, pochopil jsem to správně? Ne, to bych chtěl opravit. A, no, ne, to jsou výdaje um, na výzkum a vývoj. Z těch jde 10% uh, procent uh, na um, právě do automobilového průmyslu. Jinak eh, je to 59 Já eh, zde bohužel neznám přesné číslo, ale Eh, je to otázka, na kterou jste se ptal, je to otázka vztahu Boše eh, se zákazníky a mm, tato čísla bych stejně nemohl zveřejnit. Je těžké eh, pokládat otázky, když nemůžete odpovědět nebo nechcete odpovědět. Ehm, předám slovo dalším kolegům, už mi stejně vypršel čas. Mr. Dance. Pan Danz, děkuji, děkuji za to, že jste přišli mezi nás. Já budu pokračovat anglicky, protože bohužel německy to nezvládnu. Um, the, uh, I just want to... Já bych chtěl trošku dále rozvést otázku, kterou položil pan Gerbrande, a sice ten účel ke kterému je stvořen software. Říkáte, že je nutné zjistit, kdy je auto na eh, laboratorních válcích. Eh, tady má to co, do, to, co dočinění s emisemi, s měřením emisí. Řekl jste, že by tady byly špatné nebo chybné výsledky, kdyby to nebylo známo? A nebo jsou tady nějaké i jiné, třeba bezpečnostní důvody? Jaký je účel toho vytvoření softwaru, který zjišťuje, že je auto na těch testovacích válcích? Also, ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich kannte... Abych to řekl otevřeně, já vám to nemůžu odpovědět eh, ze 100%, protože to má co dělat s celým vozidlem, já už jsem zmiňoval tu kontrolu stability. Eh, je to tak. Eh, vy chcete za normálního provozu dosáhnout určitých emisí a z normálního provozu se otáčejí všechny čtyři kola. Když se ale eh, netočí všechny čtyři kola, když se točí pouze dvě kola, jak je tomu na cestovacích válcích. Tam se snažíte něco simulovat. Eh, nemůžete to ale nikdy simulovat ze 100%. Eh, potom, aby systém detektoval chybu, abychom něco takového vyloučili, musí se auto říci, že probíhá test a že to, že se kola netočí, je v pořádku. Přesněji by vám to mohl zodpovědět můj kolega z oblasti dynamiky. Je tedy nějaký mm, úplný seznam všech těch možných chyb, ke kterým by došlo, kdyby to nebylo známo, aby se e, prostě mohly eliminovat ty konkrétní chyby, ke kterým by bylo mohlo e, dojít. Jestliže ten seznam není e, kodifikován, jestli to není úplný seznam, tak to jistě umožňuje daleko větší flexibilitu. bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich auch Ihre Frage richtig verstanden habe. Teď si nejsem jistý, jestli jsem vaši otázku správně pochopil. Já si myslím, že to, co řekl uh, zástupce Volkswagenu, je uh, správné. A to, že auto má možnost poznat, že probíhá test, to je uh, správ, uh, správně, uh, protože to uh, Um, vylučuje chyby. E, neznamená to, že tam musí docházet k manipulaci. A e, je to něco, co vy specifikujete, nebo je to někde v nějakém předpisu? E, vy máte na starosti, že to, to, to to funguje? Já jsem to eh, pochopil tak, že jste se ptal na to, kdo eh, dostal za úkol realizovat manipulace. Na to vám nemohu odpovědět. Ale na, ve výsledku musí eh, splňovat celý vůz normy. A to je tedy cíl schvalování typu. Ale máme zde rozdíly mezi eh, výsledky testů a reálnými situacemi. O tom se vědělo, a, ale neznamená to, že tam docházelo k manipulaci. Ehm, je to způsob, Může to být způsobeno tím, že eh, laboratorní podmínky jsou eh, zkrátka jiné. A tato, tento rozdíl neznamená nutně manipulaci. je třeba zkrátka o těchto rozdílech eh, vědět při eh, připravování legislativy. Ale tato souvislost eh, není nutně manipulace. Ano, ano, já to chápu, jenom velice stručně čas platí. Říkáte, že to je prostě odpovědnosti OEM, aby věděli, jak toto probíhá, co se tam děje. Prostě, neříkejme tomu manipulace, řekněme tomu kustomizace. A vaše produkty, když eh, tady váš zákazník kostumizuje eh, ty, ten váš produkt, eh, tak to vlastně vylučuje odpovědnost z vaší strany? Nebo vy na to máte nějaký vliv na ten produkt? Uh, a to je dobrá technická otázka, já se pokusím na to odpovědět. My jako dodavatel jsme odpovědní za integraci komponentů, kteří, které dodáváme. A jsme tak zapojeni do integračního procesu odpovídajícím způsobem. Zásadní otázka zdá se ale je odpovědnost za celý systém vozidla, za celý emisní systém voze, vozidla. Ta odpovědnost není u jednotlivých subdodavatelů. A pokud hovoříme o celém systému vozidla, potom odpovědnost za ten systém má OEM. Ich war, meine Damen und Herren, Dámy a pánové, já jsem byl 25 e, let eh, eh, v dozorčí radě eh, společnosti Continental, což je konkurent Boše. a tak bych mohl být zaujatý a proto bych nechtěl pokládat žádné otázky zástupcům Boše. Děkuji. Poprvé tady vystupuji, děkuji tedy že se aspoň snažíte odpovídat na naše otázky. Já bych se chtěl pokusit o trošku jinou perspektivu, jiný, pří, jiný přístup vzhledem k otázkám, které tady už byly položeny. Jestliže výrobce od vás tedy vyžádá náhradní díly pro svůj, pro, pro svůj vůz, máte kontrolu nad tím, že ty díly, které dodáváte, jsou v souladu s tím, co eh, vyžadují platné normy, platná pravidla? Ähm, ano, Samozřejmě, jako v každém podniku, i u Boše máme kontrolu kvality. kvality. Existují procesy, které to zajišťují, aby jednotlivé eh, díly odpovídaly požadované kvalitě. Já nejsem kontrolou kvality, eh, takže vám k tomu nemůžu říct si více, ale ten systém... Eh, ano, to je výborná odpověď na moji otázku. My bychom rádi ale tady pochopili, co se vlastně stalo. Vy jste přece výrobce a dodavatel dílů. A jednotlivé díly, ze kterých se stává vozidlo, jsou součástí celku. Vy například dodáváte softwary, takže víte, že výrobce může ten systém přizpůsobit nebo to udělat tak, že ten produkt, který vy mu dodáte, může být nějakým způsobem modifikován výrobcem. Já, also ich, ich glaube, die Frage, so wie Sie die gestellt já myslím, že um, otázka, tak jak jste ji položil, um, na to můžeme těžko odpovědět. A software má více částí, je tam platforma, to jsou funkce, eh, funkční souvislosti, které učují určité věci. Například eh, ve, ve chvíli, kdy chcete vstřikovat určitý objem, potom eh, tam musí být přivedena elektřina do toho vstřikovače. Um, ve chvíli, kdy um, potřebujete, aby byl vstřikován určitý objem, um, máte tam specifické funkcionality. A, takže je zde tato platforma, kterou, o kterou se starají subdodavatelé, nejenom Bosch, ale i další. Potom existují specifické eh, požadavky eh, nebo specifická část pro daného zákazníka. A tam jsou věci, které daný zákazník potřebuje. A Bosch eh, může připravit tuto část pro zákazníka, může ji vykódovat, ale někdy to je i tak, že existuje určitý black box, černá skřínka, do které my nevidíme a kterou připravuje OEM. A záleží samozřejmě na tom, jak ty signály uvnitř probíhají. A software, tak jak vy to asi chápete, je určitý, určitá souhra mezi um, platformou a specifickými eh, požadavkami. A ty specifické požadavky vždy záleží na daném eh, voze a ty vychází ze strany OEM. Tak se mycket. Eh, Děkuji. Jenom ještě dvě krátké otázky. První. Týká se čísla, kolik vozidel obíhá po Evropě, které, a to, které prošly kontrolou Boše. A druhá doplňková otázka k tomu, co jste říkala před chvílí. Jste si jisti těmi díly, těmi produkty, které dodáváte výrobcům? Jste si jisti tím, že to, co dodáváte, je v souladu s nařízeními, s normami, nebo došlo k nějaké chybě, nebo někdo něco udělal špatně nebo výrobce udělal chybu, zmanipuloval, měnil a ex post něco na dílech, na, na produktech vašich. Wir rätseln im Moment ein bisschen, was die richtige. My se teď snažíme zamyslet nad tím, jaká, eh, jak je ten odpovídající počet, na který jste se zeptal, kolik eh, vozidel máme v Evropě. Omlouvám se, eh, bohužel nemáme tady přesně to číslo. Samozřejmě existuje více generací vozidel. Předtím se ptá, je možné, abyste nám to poslali, to číslo? Odpověď ano, můžeme vám ho poslat později a zjistit ho. Pokud jde o tu část otázky, a promiňte ještě zpět té první otázce, jednalo se o vozidla s komponenty od Boše. Ptal jste se také na to, zda tyto vozidla s komponenty od Boše odpovídají normám já k tomu mohl říci to, že ehm, veškerá vozidla se dostala v podstatě legálně na trh. My v Boši máme eh, procesy kontroly kvality, tam se kontroluje jenom technická kvalita, ale samozřejmě také legálnost. My e, samozřejmě předpokládáme, že i všichni naši zákazníci mají kontrolu týkající se e, tomu, zda jejich produkty odpovídají e, právním požadavkům. To je tedy ten obrázek, jaký máme teď. Zda se tento obrázek nějak změní a výsledky soudních řízení, to uvidíme. To nemůžeme teď předjímat. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také oběma zástupcům Boši. Opravdu upřímně vám děkuji za to, že jste přišli dnes na toto slyšení, i když nedostáváme e, odpovědi na všechny otázky, i když e, naše pochybnosti se stále ještě nerozptýlily. Já mám tři otázky. A vaše e, písemné odpovědi říkají, že nemáte žádnou odpovědnost za konečné použití toho softwaru na odpojování při emisích. Vytvoření této technologie eh, se dělá tedy, nebo se používá u výrobce. Váše firma eh, vlastně eh, tady bude potřebovat peníze na různá očkodnění z této Dieselgate. Eh, pokud je o využívání tohoto softwaru eh, z roku 2008, z roku 2007 a dokonce i z roku 2005, tam jsou jasné údaje a já mám první otázku na toto téma. Můžete nám říci, ehm, že když říkáte, že Bosch přece věděl, eh, že je tady tento software dodáván a věděl, že ho používá Volkswagen právě zejména pro ty vozidla, která byla učena pro americký trh. Eh, ich kann Ihre Frage verstehen und kann Chápu vaši otázku a chápu, že o to máte zájem, ale prosím o pochopení. Toto je přesně ten eh, bod, který je v současné době předmětem vnitřních i vnějších vyšetřování. A já nemůžu předjímat výsledek a nemohu to žádným způsobem komentovat. Eh, Za druhé, Bosch je poskytovatelem růz, pro různé automobilové výrobce a e, ví tedy, že e, emise ve reálném provozu překračují ty údaje emisí e, v kontrolách. Tímto či jiným způsobem se toho dojišťuje. A konkrétně software, který je dodává Bosch v který, tedy ten software, který se vypracovává byl nezbytný pro to, aby auta od výrobce

Pokusím se um, odpovědět, nevím, jestli jsem to úplně správně pochopil. Eh, samozřejmě eh, u každého motoru je nutné, aby tam eh, byla řídící jednotka motoru, protože jinak současné motory nefungují. Uh, a vy jste se ptala na to, zda každé vozidlo potřebuje tento software, tuto řídící jednotku, tuto elektroniku. Odpověď je ano. Dodává Bosch tuto jednotku? Ano, to je pravda. My jsme jeden ze tří velkých dodavatelů pro Volkswagen právě řídících jednotek. Ano, tak to je. Vielleicht noch ein kurzer Zusatz. Ähm, vielleicht hilft das ein bisschen. Ještě jednu věc doplním. Existuje software, který je eh, plus minus hotový a eh, tak je vydaný. To si někteří představují, ale tak úplně to není. Například, představte si, když máte program Excel, můžete tam eh, napsat různé údaje, Eh, používáte eh, ten software, ten Excel, ale můžete si tam napsat, co chcete a potom se něco stane. A stejně tak je to s naším softwarem. A do našeho softwaru také eh, OE může v podstatě cokoliv napsat. A na závěr bych chtěla vědět, jestli v nějaké chvíli jste řešili ty rozdíly mezi reálnými emisemi a těmi předpokládanými emisemi u těch vozů, do kterých dodáváte své součástky. Eh, když se o tom jednalo s Evropskou komisí nebo s národními orgány eh, při eh, implementaci před platných předpisů o emisích NOx. My jako Bosch se účastníme procesu um, přípravy legislativy. Um, jsme, um, probíhají různé uh, diskuze uh, s Bruselem. Um, jsme kontaktováni. A v Německu jsme v kontaktu uh, s, s s asociací eh, subdodavatelů do automobilového průmyslu, eh, jsme zapojeni do konzultací, to také děláme. A je ještě eh, další oblast, dostáváme se do politických diskuzí nejenom s komisí, ale také s různými úřady členských států. Jsme v kontaktu také, jak vidíte, s Evropským parlamentem. Jsme požadováni žádají nás o to, abychom přišli se svojí technickou expertízou. A někdy naši e, experti jezdí do Bruselu, aby vysvětlili e, technické záležitosti. E, někdy také odborníky nebo zpravodaje z Evropského parlamentu a z komise zveme Eh, do našich eh, továren, abychom jim ukázali, jak technologie funguje. Takže eh, do této míry, v této formě jsme zapojeni do legislativního procesu. Děkuji vám. Děkuji, že jste přijeli na toto schůzi. Já vím, že není jednoduché, eh, není jednoduché ptát se na otázky, protože velmi často se dostaneme do okolností, kde není možné odpovídat. Ale já mám pár otázek, kde si myslím, že můžete odpovědět. V úvodním vystoupení jste řekli, že eh, jednotky na kontrolu emisí, že to je eh, technologie, která je použitelná také ve skutečném reálném provozu a tedy je možné změřit ty emise a ty mohou být pod úrovní těch eh, maxim v předpisech. Je to tak? Ich glaub, Sie spielen jetzt ein bisschen drauf an nach dem Motto. Myslím, že asi poukazujete eh, na to, co se, hraje, co se stane při testu a co se stane eh, v realitě. K tomu mohu říct si následující. Technologie se stále dále vyvíjejí. Podíváme se na to navracení výfukových plynů. V tisku se o tom hodně psalo, že eh, eh, se snižují emise tímto způsobem. Ehm, to je ale něco, co, o čem rozhoduje vždy výrobce. Ehm, ta technologie navracení výfukových plynů se eh, rozvíjí dále. Znamená to, že část výfukových plynů odvádíme zpět do motoru. A záleží na tom, eh, kde odvádíte výfukové plyny, v které části eh, toho systému. Pokud to odvádíte před turbo nebo za turbo. Zároveň je důležité, aby ty výfukové plyny se pokud možno co nejlépe rozmístily přes eh, cylindry. A záleží opět na tom, kam dáte eh, odpovídající ventil a zároveň ehm, systém chlazení výfukových plynů. A pokud eh, se podíváte na ehm, čtyřválce Mercedesu, tam na posledním výstavě aut eh, ve Vídni, tam bylo jasně vidět, jak se technologie eh, vyvíjí. Eh, hovořilo se tam o té teplotě, při které je možné výfukové plyny odvádět zpět. Bylo to až minus 20 stupňů, takže tam ta nová technologie je skutečně velice silná. Ano, ono to zní, jako že technicky to je možné zůstat v limitech stanovených předpisy a jistě to bude ještě více eh, jistější do budoucna. Eh, samozřejmě záleží i na podmínkách. Fyzikálně by bylo logické, že eh, ta kontrolní emisní jednotka nefunguje plně ještě za studeného motoru a začne plněji fungovat až za toho teplého motoru. Ano, to je v zásadě pravda. Dám vám příklad. Katalyzátor potřebuje eh, určitou teplotu na to, aby začal dobře fungovat. To je otázka chemie. A teď je otázka toho, co se stane při eh, startu studeného motoru. Když stojí auto celou noc eh, venku, je to samozřejmě něco jiného, než když jenom na chvilku zastavíte a odběhnete si k řezníkovi start studeného motoru eh, samozřejmě má trochu jiné emisní výsledky. Eh, je důležité, aby eh, při testování byly minimalizovány tyto vlivy. Dám vám možná příklad. Ale jedna otázka k tomu startu za studena. Volávám se, omlouvám se, že vás přerušuju, ale máme málo času. Jeden, eh, když eh, v 58 ze 63 automobilů je konstatováno, že eh, tady jsou nižší emise při motoru za studena než u motoru za tepla, jediné vysvětlení pro takovýto rozdíl je, že to je vlivem softwaru. Žádné jiné vysvětlení tady se nenabízí. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das wird jetzt spekulativ. Já musím říci, že to je spekulativní otázka. Já jsem zde zmiňoval katalyzátor jako příklad. Já si myslím, že vy byste měli tuto otázku položit ehm, kolegovi z OEM, protože eh, já nevím, jak celý ten systém funguje. Eh, samozřejmě, pokud hovoříte o katalyzátoru, máte pravdu, ale je to jenom část celého systému. Ano, to je prostě otázka fyziky a já si z toho vyvolávám svůj vlastní, vyvozuji svůj vlastní závěr. Ehm, já teď ještě mám jednu otázku, prosím stručně. Vy či jiný členský stát eh, dal nějaký název náznak toho, že eh, ty emise, které jsou zjištěny při kontrole, že jsou legální pouze v případě, že jsou eh, provedeny v kontrolní laboratoři a nikoli v reálných eh, podmínkách. Byl někdy takovýto, takovýto názor jasně řečen? No, das ist mir nicht bekannt. Ne, o ničem takovém nevím. Mrs. Evie. Sì, grazie. Eh, buongiorno. Mm, Jo. Dobrý den. Děkuji za vaši přítomnost a chci se zeptat na následující média, tisk. Zdá se říkají, že Bož snad varoval Volkswagen před tím zařízením, které dodával, zařízeními, které pokud budou používána na těch vozidlech, mohou být považována za nelegální. Samozřejmě žádné písemnosti o tom neexistují, aby mohl být dan eh, důkaz. Myslím, že jste žádali o možnost hájení vašich zájmů eh, v případě použití špat, špatného použití eh, vašich produktů. Chápu tu otázku. Chápu, proč se na to ptáte, ale eh, bohužel musím říci, že je to přesně předmět eh, současných řízení, interních i externích, a tak o tom nemůžu eh, dávat další informace. Ano, to se dovedu představit a uvědomuji si, že to tak je a chápu, že nemůžete odpovědět na tuto otázku, takže položím další. Až do posud jste hovořili, tedy takto chci se zeptat, podle vašich zkušeností je možné sestavit eh, software, který by obsahoval taková zařízení, takové prvky, které by byly schopny rozpoznat, že auto je ve fázi testování u emisí a to by umožnilo v podstatě eh, kustomizovat ten motor tak, že by se zaručil skutečně maximální jaksi, služba při snížení emisí. Äh, eh, já bych k tomu řekl následující, to bude velice problematické. Víte, jak to je? Existují různé možnosti, jak eh, obcházet Eh, za bezpečovací systémy. Pokud je o PEMS, a potom a eh, tento systém by měl dostat eh, od vozidla co nejméně informací. A pokud chcete ale provádět takovéto měření, potřebujete celou řadu údajů. Musíte vědět, kde, zrovně, kde zrovna jedete, kolik toho, kolik toho ujedete, protože emise se měří na gramy za kilometr. A Systém PEMS eh, musí být eh, zkrátka dobře adaptován, aby nedocházelo k chybám. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto odpověď. Můžeme tedy vít z toho, že ty, ty prvky by měly fungovat eh, co nejlépe, jak je to možné. Ještě jedna otázka, ta se týká spíše budoucnosti. Do jaké míry nebo co bychom mohli udělat v legislativě, která dnes platí, abychom ji vylepšili? Myslíte si, že by stačilo požádat výrobce, aby, aby řekli, které prvky používají při homologaci, při té kontrole, při testech? Tím způsobem bychom mohli vědět velmi podrobně, jaké jsou vlastně součásti toho softwaru, podrobně složení a mohlo by se to předat tedy kontrolním orgánům, které, který by mohl zkontrolovat vlastně přesné fungování toho softwaru. A to by nám umožnilo nespoléhat pouze na deklarace. Ähm, Z hlediska regulace je za schvalování vozidla odpovědný výrobce. A podle nového nařízení, které se plánuje, by měly být k dispozici informace o emisní strategii, to znamená také e, informace o softwaru, který má na starosti emise. Toto zveřejnění AES v rámci BES je eh, předepsáno od června, eh, odpovídající směrnice byla schválena, nicméně odpovědnost za schvalování typu vozidla už nebude jenom o UOEM. A vozidlo jako celý systém OEM ehm, tedy má, bude mít jinou situaci, než měl do posud. Pan Becl? Ich habe eine, eine Nachfrage. Já mám ještě eh, doplňující otázku k odpovědi, kterou jste předložil písemně. Je to otázka 2. Jde o to, jestli jsem to dobře pochopil, máte vlastní kódy a implementujete ale ještě kódy OEM. Řekli jste, že normálně OEM nezná váš zdrojový kód. Můžete nám říct něco k tomu, eh, jak to konkrétně vypadá? Nebo jak to vypadalo? Eh, znali OEM vaše zdroje? Eh, co myslíte teď s, tou, s tím konkrétním případem? Obecně to můžeme vysvětlit. Mám na mysli Volkswagen. Pokud se ptáte konkrétně na Volkswagen, nemůžeme odpovědět, ale pokud chcete obecně eh, vědět, jak to funguje, potom odpovědět můžeme. Odpo- mm, obecně už jste to v podstatě zodpověděli písemně. Ehm, já jsem se chtěl spíš zeptat konkrétně. To by mě zajímalo. Dan- Doch, doch. Gut. Ähm, Dann eine generelle Frage. Tak teď obecná otázka. Když zavádíte eh, kódy OEM, jestli jsem to dobře pochopil, nevíte, jaké údaje nakonec eh, budou využívány. A je možné, abyste poznali, že se tam, jsou tam požadovány údaje, které v podstatě by normálně e, neměly být e, potřeba? Odpověď, to je velice těžká otázka. Musím to tak říct. A podívejte se, e, kolik údajů je v softwaru. Je to průměrně asi 35 tisíc značek nebo Eh, částí kódu. A to je skutečně hodně. Takže když je nějaký, eh, nějaké vozidlo certifikováno, Bož to žádným způsobem znovu nekontroluje. Takže je to velice těžké poznat. Eh, nechci vyloučit to, že existují extrémní případy, kde je možné něco takového poznat. Nemůžeme to ze 100% vyloučit, ale řekl bych, že je to spíše výjimka. Děkuji. Chápu to tak, že eh, byste mohli, ale jestli tomu tak v konkrétních případech bylo, to nevíte. A ve vývojovém oddělení se určitě hodně soustředíte na kontrolu kvality. A není to něco, na co byste se měli více soustředit eh, v budoucnosti v Boši? Ano, je to tak. A na základě toho, co v současné době probíhá, eh, překontrolováváme eh, naše vnitřní postupy a budeme se snažit je přepracovat. Můžete nám říci, jaké další, eh, jakým dalším výrobcům vozidel dodáváte díly? Also Details kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich... Eh, detaily vám nemůžu říci, ale předpokládám, že dodáváme téměř všem. A probíhají interní vyšetřování u vás uh, také k jiným výrobcům než uh, k Volkswagenu? Bohužel na to nemohu odpovědět, protože to je předmětem vnitřního vyšetřování. A takže se obávám, že eh, moje další otázky by byly také předmětem vnitřního vyšetřování. Děkuji paní předsedkyně, děkuji pane eh, Krügere i Wiesenbachu, že jste k nám dnes přišli, abyste odpověděli na naše otázky. Eh, víte, že jsme vyšetřující výbor. Ve svém úvodu, pane doktore, jste hovořil o celé řadě ehm, otázek, které nemůžeme eh, klást. Ehm, hovořil jste o občanskoprávních sporech, o trestních řízeních, o vnitřním vyšetřování a tak dále. Mě by zajímalo, kdy to vnitřní vyšetřování skončí, protože eh, potom asi budete moci odpovědět více na naše otázky. Kdy eh, skončí toto vnitřní vyšetřování a jak je to s tím vnějším vyšetřováním? Mohl byste ten proces nějak konkretizovat? já už jsem eh, na to odpovídal, a kdy bude k dispozici eh, výsledek našeho vnitřního vyšetřování, to bohužel nevím. Je to dlouhý proces, eh, běží už nějakou dobu, ale nemám žádnou prognózu, kdy skončí. Ta další otázka se týkala toho, jak budou probíhat ty vnější šetření, ať už občanskoprávní nebo trestní. Otázka byla, kdo um, externě uh, vyšetřuje, uh, protože u Volkswagenu existují externí vyšetřovatele. Um, mně jde o ten časový plán, protože my chceme pokládat otázky a nedostáváme žádné odpovědi. Um, je to v podstatě ztráta času uh, pro vás i pro nás. Uh, za půl roku se budeme muset sejít znovu. Já se snažím tu otázku položit tak obecně, aby uh, jste mohl odpovědět. Uh, a aby mm, jsme se nevztahovali eh, k žádným konkrétním šetřením. A ve svých odpovědích poukazujete eh, na to, že svůj kód eh, vytváříte na základě požadovků od výrobců. A váš kolega říkal, že kvalita je zajištěna. Mě by zajímalo, jak přebíhá předávání. Existuje základní platforma, a pak jsou ty specifické prvky. Eh, vy, jak to probíhá to předávání eh, právně? Eh, vy předáte tu platformu právním způsobem a tím se vzdáváte odpovědnosti. Podepisuje se nějaký dokument, kde stojí, že od teď je platforma odpovědností výrobce, nebo jak z právního hlediska probíhá proces předávání? Já bych odpověděl, ale eh, nejsem právník. A technicky už vám to vysvětlil kolega Krüger, ale eh, bohužel vám nemohu v této věci dát další informace, kromě toho, co už jsme napsali v písemných odpovědích. Eh, předsedkyně, můžete nám na to dát odpovědět, dát odpověď písemně, vaše právní služba? Další otázka. Dobrá, počkám tedy na písemnou odpověď. A vy jste sledoval předchozí um, slyšení. Experti Lange a Donke řekli, že typicky eh, několik set inženýrů eh, pracuje na rozvoji softwaru. A teď eh, se ale ukazuje, že eh, z vnitřního vyšetřování u Volkswagenu, že pouze několik inženýrů se eh, toho účastní. Jak hodnotíte tento výsledek? Je to realistické? Also in welchem Umfang? Do jaké míry jsou eh, specifičtí odborníci eh, nebo skupiny odborníků zapojeni eh, do procesu. U nás to vám přesně nemohu říci, nemám přesná čísla, ale záleží na jednotlivých produktech. Ten proces přípravy není triviální. Ehm, vyšetřování probíhá, bude to ale ještě trvat, nemohu vám říci více. Zjistit eh, různé ty souvislosti v přípravě technologie eh, je velice náročné, protože ta technologie je složitá a účastní se její přípravy eh, mnoho lidí. Probíhá celá řada procesů, ty Eh, trvají několik let v podstatě od přípravy, než se motor dostane, než se nový typ motoru dostane eh, na trh, to trvá mnoho a mnoho let. Eh, je to zkrátka složitý proces. Ještě bych něco doplnil. Když se dnes podíváte na spalovací motor, který se kontroluje na v laboratoři, eh, je tam celá řada expertů, eh, kteří to dělají. A to platí také pro software. Software sám nemůže nic. Máte části eh, softwaru, které ovlivňují určité části motoru, vstřikovací systém, systém výfukových plynů a tak dále u vývoje motoru je také vždy rozdělení, um, rozdělení práce, takže eh, se do toho zapojuje celá řada lidí. Eh, to jsem jenom trošku nastínil, jak eh, funguje vývoj nových motorů. Paní Šaldemoze. Děkuji. Já budu hovořit eh, anglicky, protože nemám eh, do svého jazyka tlumočení, i když je to velmi odborná věc. Já tedy eh, rozumím té struktuře takto. Vy jste dodavatel určitých součástek pro OEM a vyrábíte také náhradní díly pro další použití, ale také máte technické složky, to znamená, že vaše firma má různé eh, oblasti aktivity. Náhradní díly, dodávky pro OEM a technické složky. Ano? No, přesně tak to je. My tomu říkáme Original Equipment Business. A přesně jak jste to po, eh, popsala, to patří do našeho obchodního portfolia. Ano, takže vaše technické, váš technický útvar, Eh, a eh, útvar, který vytváří ty původní eh, součástky. Je mezi nimi nějaké propojení? Dostává tedy ta část, která vyrábí součástky, nějaké pokyny, nějaká doporučení, nějaké rady pro ty například jednotky, které byly dodávány do Volkswagenu? Když jde například o technické nebo i, i právní doporučení. Also bei den technischen Diensten ist das Pokud jde o technické služby, když eh, vydáváme určitý systém, například střikovací systém, je to velice složitý systém. Potom zákazník samozřejmě potřebuje eh, z naší strany určité služby, abychom eh, tu věc uspůsobili našemu zákazníkovi. Každý motor vypadá trochu jinak to znamená, že ten střikovač e, musí být uspůsoben tak, aby se vešel do motoru a poté e, musí být sladěno to, aby fungoval s dalšími e, komponenty. My samozřejmě poskytujeme našim zákazníkům služby, říkáme tomu technická služba mm, jedná se především o technickou pomoc, nevím, jestli se tam řeší i právní otázky, tím si nejsem jistý. Ano, ale eh, my tady hovoříme tady o eh, tom, že eh, tady vznikají nové předpisy, komise navrhuje některé změny a mám tady takovouto otázku. Používá Volkswagen váš technický útovar pro nějaké doporučení pro Volkswagen? Nebo je to důvěrná informace? Ne, to není důvěrné. Já bych možná jenom upřesnil to, co řekl kolega. Co myslíte těmi technickými službami? Eh, eh, myslíte si, eh, myslíte asi jiné technické služby, než to, co říkal kolega Krüger. Technické služby, které vy asi myslíte, jsou eh, služby, které se snaží eh, odpovídajícím způsobem uspůsobit naše produkty potřebám zákazníků. Poté samozřejmě existuje eh, ještě podpora, naše podpora, ale my nejsme žádným způsobem zapojeni do kontroly emisí u vozidel. Pan Šulce. Mnohokrát děkuji, že jste mezi nás přišeli. Myslím, že to pro vás není jednoduché. Mám pocit, že se snažíte co nejlépe odpovědět, ale zároveň eh, máte samozřejmě omezení, která známe. Já jsem sám eh, inženýr, pracoval jsem pro eh, dodavatele do automobilového průmyslu, Já, ale nemám pocit, že bych byl zaujatý. Proto bych vám chtěl položit otázky. Eh, já jsem pracoval pro malého subdodavatele, ale eh, znám situaci. OEM eh, dává přesné informace o tom, co chce. S OEM je vždy všechno přesně prodiskutováno, protože samozřejmě mají přesné požadavky. Nebo je to jinak u tak velkého subdovatele, jako jste vy? vytváříte komponenty, u kterých třeba OEM přesně stoprocentně neví, co v nich je? Ähm, v zásadě máte pravdu. Ehm, trochu se vybývám, vyhýbám těm 100%, protože to je vždy ohřehavé, Ale Eh, v podstatě vždycky musíme přesně vědět, co zákazník chce, abychom eh, ty naše komponenty vytvořili odpovídajícím způsobem. Mám ještě další otázku. Vy jste hovořili o tom, že jste v podstatě plně zapojeni eh, do těch našich rozhodnutí a do rozhodnutí Bruselu. Ehm, nevím, jestli jste přímo zapojeni, ale rozhodně to znáte. Z vašeho pohledu v minulosti existovala nějaká situace, kdybyste řekli, že to, co bylo schváleno, pokud jde o emise, měli jste v minulosti pocit, že to šlo tak daleko, že v Evropě to nebylo realizovatelné, dosažitelné? Ne, nemluvím o Americe, ale o Evropě. Nebo že jste měli pocit, že je to eh, příliš ambiciozní? Ano, to je pravda, my jsme zapojeni do této diskuse jako Bosch jsme technologický koncern a musíme dávat k dispozici eh, naše odborné znalosti eh, v legislativním procesu. Eh, dáváme svoje názory k tomu, zda jsou požadavky technicky realizovatelné. Jedná se většinou ale o celý systém. Poukazovali jsme v minulosti na problém po roce po září 2015. Poukazovali jsme na potenciální problémy. V roce 2015 komise vydala požadavky týkající se RDE, kde byly velké ambice do roku 2017. My jsme k tomu tehdy provedli technickou analýzu a dali ji také k dispozici. Poukazovali jsme na to, co by eh, takovéto požadavky do roku 2017 znamenaly, zda do takového roku bude možné mít na trhu odpovídající technologie. My jsme udělali takové eh, hodnocení toho, co by to znamenalo eh, pro politické cíle, zda zkrátka takovéto politické cíle by byly dosažitelné. Eh, byl to technický dokument, my jsme poukazovali na určitá omezení eh, technologií, které by bylo možné použít. A jedna, jeden z důsledků eh, bylo, že se že skutečně musíme počítat eh, se velice přísnými eh, požadavkami eh, po roce 2017 v oblasti dýzlových motorů. Nicméně my jsme se snažili přispět a v minulosti se skutečně takovéto případy objevily. Ähm, Děkuji mnohokrát. pánové, já bych rád začal tím, že jsem skutečně nešťastný z toho, že vaše firma je v takovéto eh, situaci. Mám to něco ne, jako jména ne, odpověď ne. A já budu pokračovat, pokusím se vám pomoci, to jsou dvě jména. Te, vlastně, která podepsala ten dokument o odpovědnosti vašich firm. Ne, to nemohu komentovat, odpověď nemohu komentovat. Vy máte informaci, kterou já vůbec neznám a nehodlám to tady, tady vůbec komentovat. Reakce, ano, dobře. Ještě jedna otázka ve vašem podniku. Existují mechanismy, kdy ochrana, ať už je jakákoliv, vlastně brání, chrání před eh, nějakými, co tím chcete říct, brání před eh, naléhavými situaci. No někdo, kdo prostě třeba hlásí něco špatného vnějším eh, orgánům, nebo třeba i prokuratuře, o tom také nic nevím. Nevím, co tím ochranou úplně myslíte. Já nejsem schopen na toto vůbec odpovědět. Možná je to moje chyba, možná na to nemám ty správné znalosti. Děkuji. I'm not used, uh, Ismail, that you're so quick. Nejsem řekla na to, Ismaili, že bys to tak rychle zvládnul, paní Nídler. Ne, děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám ráda poděkovala obou pánům za vaši přítomnost, že jste si na to udělali čas, na tuto výměnu otázek a odpovědí. Já bych chtěla jedno upřesnění, abych to správně pochopila. Měli jsme tuto diskusi o zveřejňování zdrojů kódu, možná máte nějaké technické znalosti v této věci, co, k čemu by to mohlo vést, co si o tom vymyslíte? Máme-li tedy poskytovat povinně kódy nebo kód? Dá se to nějak zmanipulovat, dá se to měnit, když se hovoří o takovémto druhu charakteristiky, kam až to jde. Protože, jak jsem pochopila, tak to se všechno vyvíjí dlouze, je to složité, jsou to, já nevím, tisíce, stovky tisíc programů, jak to funguje vlastně v praxi. pro takové zákazníky, jako je Volkswagen, je to oficiální. To by nás opravdu zajímalo. Jak to vypadá z technického a praktického hlediska? Odpověď. Ano, ten kód, to je velmi dlouhý příběh, protože jde o 100 tisíc až milion zakódovaných čísel a záleží na různých funkčnostech a jejich propojení, je to velmi složitá záležitost. Takže pokud se opřeme o tento základ, nebo pokud z toho výjdeme, tak z hlediska technických služeb byla by to tedy obrovská práce. Myslím si, že by to bylo neproveditelné v podstatě. A z našeho hlediska ten současný přístup je ten, že musíme popsat, jak bychom se mohli soustředit na strategii VSAS, u emisí, kde musíme prokázat, jak se snižují emise, za jakých podmínek u paliva, eh, za jakých podmínek tady dochází ke snížení. Máme k tomu celou širokou dokumentaci, už to je spousta práce a domnívám se, že to je lepší způsob, než jít cestou kódu. Já to doplním. Jednotlivé, jednotlivá opatření, která byla přijata, také doplňují legislativu evropskou a nejde jenom o komunikaci kódu, jde o zveřejnění a o transparentnění toho softwaru, softwaru, který tedy vstupuje do řízení toho vozidla a to vstupuje také do fáze homologace a podobně. To všechno tedy musíme zveřejnit. Máme tedy systém AECD, ten už existuje nějakou dobu a tím způsobem bychom měli každopádně jak si dát na evropský systém na úroveň amerického. Ano, děkuji. To mě velmi pomohlo. A mohl byste mi říct, jaká jsou poslední opatření, která musí proběhnout, než jde vůz na trh. To znamená, vy jako se zúčastňujete toho uvedení na trh? Ne, ne, konečný test dělá výrobce, ten také uvádí ty poslední finální údaje, pak je software freeze, já už úplně nevím, jak se to jmenuje, a pak to se to kontroluje, a pak to jde na trh. Paní Aja Sender. A děkuji, paní předsedkyně. Eh, já eh, bych chtěla eh, reagovat na to, co řekl pan Biesenbach Eh, na tu informaci, aspoň kterou nám může dát. Eh, tu platformu, kterou jste popsal, eh, je tam možné identifikovat postupy, které probíhají online nebo offline při kontrole na testovacích válcích, čili může se tam prostě dát stav off. I na tom máte seznam těch těch postupů, těch procesů, které je možné dát off, když je auto na testovacích válcích? Já mm, vy jste mluvila několikrát o nějakém seznamu, já si nejsem zcela jistý. Nějaký checklist, jako všechno, co máme udělat. Eh, vy jste eh, to vysvětloval, že eh, na té platformě probíhají různé procesy, nebo řekněme různé typy procesů. A e, vy jste vysvětloval, že například, e, když se točí dvě kola na těch válcích, není to totež, jako když se točí všechny čtyři kola přímo na silnici. E, prostě jsou tady různé věci, kde je ten vypínač nebo spínač na off a on. Máte nějaký seznam všech těch procesů, které probíhají a které je možné dát on nebo off díky tomu To jenom doplním. V tomto rámci samozřejmě je celá řada vstupů do té řídící jednotky, která také řeší emise. A všechno je to otázka jaksi komunikace. Když dojde k povolení, jako u postupu AECD, jako je to v Americe, tam je to tedy otázka řízení těch emisí, a také to otázka výkladu toho, co se v tom vozidle děje. Tam je řada prvků, které hrají e, tu e, roli, pak je tu celá řada dílů. Nevím, jestli ten takový seznam bude vydán, nebo že to bude také otázkou utajení v rámci podniku. Třeba výrobci nebudou chtět všechno zveřejnit, uvidíme tedy, co se bude dít v rámci nového nařízení. Pakliže existuje eh, takový seznam, bylo by možné tedy to ověřit interně, eh, protože to je pro nás velmi zajímavé. Velice stručně, prosím. Ano, ano, v eh, případě odpovědnosti o které hovořil pan Wissenbach, eh, odpovědnosti eh, výrobce za celý automobil, který má tedy odpovědnost za celý automobil, tak vy jste tady říkal, že eh, vy jste dávali informace každému ze svých zákazníků o odpovědnosti na, za vaše výrobky a za druhé jakou, jaký prostor má Bosch, aby ovlivnil či změnil eh, požadavky zákazníka, když zjistí, že tady je určitá právní odpovědnost za určité součástky, eh, která by pro něj mohla vystat. Může tam něco změnit eh, Bosch v požadavcích toho zákazníka? Um Já nejsem schopen odpovědět, nemohu odpovědět na tuto otázku, protože to je vlastně otázka, která je v úzkém spojení s, s, s, ve vztahu k našemu zákazníkovi a to otázka tedy určité, eh, určitého utajení. Opravdu nemohu na to odpovědět, pochopte to prosím. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji našim hostům za to, že přišli mezi nás. Eh, otázky a odpovědi Eh, tak eh, se především točí kolem technických aspektů. A já cítím potřebu vrátit se eh, k těm otázkám morální povahy. Váš software může být použit jako odpojovací zařízení. A má otázka je tedy, proč pro Boha jste se nepochopil, ne, nepo, nepokusili varovat spotřebitele když varujete výrobce automobilů a víte, že orgány jako například komise eh, také eh, na tom trvá. Jistě vyděláte hodně peněz eh, mm, podle toho, jak moc složitý je ten systém, který vyrábíte. Ale je to také otázka vaší reputace. Ehm, ich glaube nicht, dass es Nemyslím si, eh, že eh, byste měla v tomto pravdu. Eh, od začátku ehm, legislativy euro se poukazovalo na to, se vědělo, že je rozdíl mezi testovacími výsledky a výsledky v reálném provozu. My jsme eh, splňovali technické požadavky. Eh, další generace Euro 5 6. Eh, plánovalo se, že to bude ambicioznější, protože se očekávalo, že technologie pokročí. Měli jsme zde scénář s, s posilováním technologie na snižování emisí a to se technologicky také realizovalo. Ehm, já už jsem ehm, říkal, že my zde máme určitý eh, princip, že eh, legislativa samozřejmě dodržována je a očekáváme, že to dělají také naši výrobci. To, že některé, eh, některá pravidla nebyla dodržována, to je skutečnost, kterou nechci hodnotit. Mohu jenom říci, že je to skutečně něco, co otřáslo celou naší branší, eh, protože samozřejmě nikdo něco takového neočekával. Ehm, naše společnost samozřejmě chce, aby celá věc byla vyšetřená, eh, bereme to velice vážně, ale ehm, bohužel budeme moci sdělit výsledky, ehm, až budou k dispozici. Meneer Eickhout. Um, Thank you. Uh, maybe... No, děkuji vám. A možná jedna poslední otázka uh, protože v této fázi ještě jezdí mnoho aut uh, na silnicích, které mají vysoké emise. A my víme, že ta rekalibrace softwaru uh, umožní, že by ty vozy měly menší emise. A já se ptám, může OEM provést rekalibraci toho softwaru, aby se snížily emise, aby se snížil Eh, působení toho odpojovacího zařízení. Může to udělat OEM sám, nebo je to povinnost, kterou musíte udělat vy? Also die Kalibrierung muss der OEM Kalibrace je odpovědnost výrobce, je odpovědný také za emise. A samozřejmě eh, musí to být upravena také řídící jednotka, eh, ta se upravuje ve spolupráci s námi. Znamená to, že e, dané vozidlo musí být updatováno. My teď víme, že po 22 minutách například se některé složky odpojí a když toto je třeba rekalibrovat, může se to udělat bez vaší pomoci nebo to nejde bez vás? Když se podíváme na určitý uh, příklad, OEM musí zjistit, zda může rozšířit um, určitou funkci. To my jako Bož nemůžeme udělat. Um, to musí udělat OEM. A my nemáme na starost celé vozidlo. A co je třeba změnit, to musí rozhodnout OEM. A OEM poté musí rozhodnout, zda to může udělat sám, nebo zda to musí udělat eh, někdo jiný. Ale my jako Bož to nemůžeme posoudit. Ještě moje odpověď. V různých eh, eh, členských státech existují návrhy eh, ze strany OEM týkající se toho, jak motory jsou upraveny. Jsou to mm, návrhy, které úřady z části akceptují a některé návrhy OEM považují také za zcela přijatelné eh, kontrolní úřady. E, děkuji a děkuji, že jste tady eh, s námi. Já mám otázku na eh, dozor nad trhem. Orgány, které se tím zabývají, vždy musí mít dohled nad produkty, které jsou prodávány. Vaše... Mm, já se tady ptám, jak může dozor na trhu zajistit, že Eh, se bude přesně vědět, co přesně váš software dělá a zda eh, se nepoužívá nějak v rozporu se zákonem. Logický, logický důsledek je následná otázka. Když orgány eh, dají typové schválení, mají přístup ke zdrojovým kódům softwaru? Pokud jde o kód, kolega už o tom hovořil, a k té první otázce. A tu otázku byste měla položit spíše těm schvalovacím úřadům, jakým způsobem chtějí utvářet eh, své postupy schvalování typu vozidel. Pokud jde o eh, schvalování, eh, to je proces, který je mezi úřady a OEM a my jako subdodavatel nejsme do tohoto procesu schvalování zapojeni. Yes, I, I do want... Ano, to chápu, ale Eh, současně teď diskutujeme o nové legislativě, která se týká eh, schvalování typu. A proto by mě zajímal váš názor, váš pohled na věc eh, z hlediska toho softwaru. Jste velmi důležitou součástí procesu výroby vozidel. Já se tedy ptám, souhlasíte se mnou, že by se současný systém schvalování typu měl v tomto směru změnit ve svých postupech? Ja, aber das... Ano, ale to se vztahuje na to, o čem už jsme hovořili. Eh, zásadní změna už proběhla. Novelizací směrnice v červnu tohoto roku, eh, kde Basic Emission Strategy byla definována a zároveň zde existuje ta doplňková strategie pro emise, a která eh, podle této směrnice zkrátka eh, musí eh, OEM podávat informace. Eh, to je zásadní změna. Bylo to rozhodnutí komise, nevím, jestli do toho byl zapojen i parlament, ale já myslím, že ty požadavky, ta změna už v podstatě proběhla, zásadní změna. Ještě jenom doplnění. A já si myslím, že zde se dostáváme k BS a AES. To se týká toho, ale myslím si, že se to netýká až tolik eh, softwaru. Okay, thank you. Lisa... No, děkuji. Eh, oni se ty věci eh, tak trošku Eh, míchali, ale dávám ještě slovo tady naší kolegyně Stínové zpravdajce. Ano, já jsem ráda, že se, mám trošku času, abych se vrátila k otázce technických služeb. Na vaší webové stránce je řečeno, že Bež, bož poskytuje také technické služby eh, pro své zákazníky i to z hlediska schvalování. A přitom vy říkáte, že Volkswagen nepoužívá vaše technické služby. A má otázka zní, ve u vás ve firmě Bosch používáte znalosti, které máte z technických služeb eh, při pomoci lidem, kteří například eh, vyrábějí originální eh, součástky pro Volkswagen. Vyměňujete si názory na poznatky mezi vaší technickou službou a dalšími lidmi, kteří pracují v OEM nebo vyrábějí jiné originální tedy původní součástky. Also, ich will die beiden äh, Unterschiede Já bych chtěl zdůraznit ty dva rozdíly, o, kterém, eh, o, o kterých jsme hovořili. Na jedné straně máme technické služby, a které eh, od OEM, eh, které jsou u schvalování typu. To jsou eh, služby eh, německých úřadů a OEM. Eh, ta technická služba, o které jsme hovořili, to je naše technická služba, jde tam o například pomoc při naplňování určité zakázky vůči OEM, například když se zapojují vstřikovací systémy do motoru. Já si myslím, že je nutné, aby tyto dvě věci byly naprosto odlišovány. To jsou dvě různé věci. Doufám, že jsem tím odpověděl na vaši otázku. Ano, možná, ale budeme se k tomu muset vrátit v budoucnu. Já mám ještě takovou okrajovou otázku. Bylo by uh, užitečné na legislativě, na které se pracuje, vytvořit uh, systém pro whistleblowery, uh, pro ty uh, varovná upozornění. Uh, já teď hovořím obecně.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 Eh, jistě chápete, že je tady určitá frustrace eh, v našich řadách, protože jste nemohli poskytnout všechny odpovědi. Eh, já to chápu, že to tak je, ale prostě zůstávají některé otázky stále ve vzduchu. Čili něco také bude možné ještě dodat písemně, jak jsme o tom tady mluvili. A za druhé, kdyby to bylo možné a když budete mít nějaký náznak toho, kdy bude končit vaše interní šetření a zejména v té části, která bude možná z tohoto šetření zveřejnit, tak byla bych ráda, kdybyste nám tu informaci poskytli. Děkuji, že jste přijeli do Štrasburku. Vážení kolegové, já mám ještě dvě informace. Za prvé, Návrh rozhodnutí eh, z koordinačního eh, schůzky, tak eh, je to zápis je k dispozici a je to schváleno 26. bude probíhat další naše schůze, bude to velmi důležitá schůze, protože to bude s různými orgány jako EPA. A děkuji, prosím, přeji úspěšné hlasování.